Zahajuji zasedání našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Srdečně vás vítám. Dobré ráno ve Štrasborku. Velice srdečně eh, vítám našeho hosta z Evropské investiční banky, našeho bývalého kolega Alexandra Štubo. Je pro nás velkou ctí ho dnes tady mít mezi námi. Eh, eh, takže k pořadu jednání máte něco, nemáte, to znamená, že je to přijato v Cont News, eh, máte uveden seznam jazyků, do kterých a ze kterých je tlumočeno a zasedání našeho výboru je webstreamováno. Paní Morgerinová bohužel odemocněla, onemocněla a ráda bych vám řekla, že slyšení provedeme 25. ledna, to znamená příští čtvrtek v 9 hodin. Eh, protože svoláváme mimořádnou schůzi a dostanete samozřejmě ještě pozvánky. Přejeme eh, vysoké představitelce, eh, aby se co nejdříve uzdravila. A teď jsme dospěli k bodu 4, což je výroční zpráva kontrolních finančních aktivit EIB za rok 2016. Hmm, a e, tady se jednalo o nezbytnost podpory malých a středně velkých podniků. Máte před sebou také dokumenty EFSI, máme tedy k dispozici celou řadu podkladů a já bych vám chtěla dát na srdce, abyste se s tím seznámili, protože tam jsou velice zajímavé informace. Spravodajem e, je kolega Vali. Pane Štube, máte slovo. Děkuji za to, že jste přišel. Vielen Dank, Ingeborg. Madam Chair, Děkuji, Ingeborg. Vážená paní předsedající, děkuji za přivítání. Jsem velice rád, že jsem se sem mohl vrátit. Já jsem byl členem výboru pro rozpočtovou kontrolu v letech 2004 až 2008. A Snažil jsem se vzpomenout, kdo tenkrát dělal absolutorium EIB, ale nevzpomněl jsem si. Možná by mi s tím někdo pomohl, ale byla to příjemná doba. Pokud si dobře vzpomínám, tak v polovině toho období vy jste se stala koordinátorkou za EPP v době, kdy jsme tady se zabývali těmito záležitostmi a pro mě tedy rozpočtová kontrola byla fascinující oblastí. Pak jsem vlastně působil 8 let ve vládě jako ministr zahraničí, ministr financí a premiér. A eh, jenom tak eh, osobně bych chtěl říci, že doufám, že chápete, jaké máte privilegium eh, tím, že jste europoslanci, protože ta vaše práce je mimořádně důležitá. Máte obrovský vliv ve srovnání s národními parlamenty a i ve srovnání s ministry. A Hodně práce samozřejmě probíhá na legislativních výborech, ale jak všichni víme, rozpočet a rozpočtová kontrola jsou pravděpodobně eh, těmi nejdůležitějšími místy v tomto parlamentu. Takže já jsem potěšen, eh, že jsem zpět, cítím se tady opravdu jako doma. Je to eh, také zajímavý den proto, že právě v této době předseda Werner Hoyer bude prezentovat výsledky EIB za rok 2017 a v diskusi Eh, rád vás seznámím rovněž s některými čísly. Ale než tedy přednesu své tři eh, hlavní body, tak bych chtěl říci jako takový zapálenec pro EU. Eh, si myslím, že EIB, kde působím teď pět měsíců, je možná nejlépe uchovávané tajemství v Evropě. Ti všichni, kteří jsou pro Evropu a chtějí skutečně propagovat to, co Evropa dělá, ať už to je v oblasti změny klimatu, infrastruktury, inovací nebo malých a středních středních podniků. Ti všichni by měli propagovat právě práci EIB. Jenom málo lidí ví, že EIB je největší vícestranou eh, bankou na světě. Je třikrát větší než Světová banka a desetkrát větší než Evropská banka pro obnovu a rozvoj. A máme eh, vlastně 600 miliard aktiv, eh, nebo to jsou vlastně vaše aktiva, a náš kapitál je 250 miliard eur a poskytujeme eh, půjčky a finanční nástroje ve výši zhruba 80 miliard eh, ročně a vlastně pákovým eh, efektem se to stroj a čtyřnásobí, což je zhruba 250 miliard. A já připomínám, že evropský rozpočet má zhruba 150 miliard ročně, takže vidíte, jaká je skutečně palná síla EIB a je tedy také důležité, že abyste nás vy kontrolovali, aby se zajistilo, že e, postupujeme správně, no a to je také vlastně důvod, proč jsem tady. Takže tři dnešní body, na které se chci dnes soustředit, e, to budou naše výsledky v roce 2016, druhý bod se týká EFSI a třetí se týká transparentnosti. A Budu se snažit držet těch pěti až deseti minut, které mi byly přiděleny. Pokud jde o ty výsledky, víte, že naším cílem je podporovat ekonomiku EU, politiky, vnitřní trh a Chtěl bych říct, že z keynesiánského hlediska jsme byli celkem úspěšní eh, během finanční krize a hodně Eh, toho souvisí eh, eh, s Junckerovým plánem, ale také s tím, že Evropský parlament schválil EFSI a to hodně pomohlo. Pokud se podíváte na evropské ekonomiky, já když jsem opouštěl vládu, tak se právě EU začalo dařit lépe. Naše ekonomické ukazatele jsou celkem pozitivní, ale mohlo by to být ještě lepší. A proto EIB právě pracuje když se tady podíváte na naše výsledky v oblasti inovací v roce 2016. V roce 2016 jsme měli půjčky a záruky ve výši 83,8 miliard eur. 83,8 miliard eur a to bylo potom rozděleno na čtyři kategorie a ty kategorie byly životní prostředí a klima zhruba 17 miliard eur, infrastruktura zhruba 20 miliard eur, inovace zhruba 13,5 miliardy eur a potom malé a střední podniky přibližně 34 miliard eur. A to je tedy zhruba dohromady těch 83,8 miliard eur. Pokud tohle pomocí pákového efektu vlastně znásobíte podle typu eh, podnikání, podle toho, jak jsme zaplnili díry na trhu, tak se dostáváte až na 280 miliard eur za rok 2016 na základě našich výpočtů. Takže dohromady je to zhruba 787 půjček a transakcí. A lidé se nás ptali, jaká je míra neúspěchu. Zhruba 26 u párových půjček a u e, celkového objemu 0,4%, takže ten neúspěch je poměrně nízký, je to vlastně nižší než v jakékoliv jiné bance na světě. Zatím jsme měli docela štěstí a e, Samozřejmě také se provedla studie dopadu externě pro roky 2015 a 2016 a ta čísla v té studii dopadu jsou následující. Podle této studie práce a investice EIB eh, vedly ke vzniku 2,25 milionů nových pracovních míst a eh, přidalo to 2,3 k HDP v eh, eurozóně. Samozřejmě eh, se dá, dají pochybňovat ty ekonometrické výpočty, ale je nepochybné, že vlastně ty projekty EIB vlastně přitáhly další investice a díky tomu potom vznikly ty 2,25 milionů pracovních míst a 2,3 HDP, až, eh, což by mělo pokračovat do roku 2020. Čísla za rok 2017 jsou celkem obdobná a v diskusi tedy rád se o tom zmíním. Druhý bod se týká EFSI. Já si myslím, že EFSI je jednou z nejlepších inovací Evropské unie za poslední roky. Já eh, to tak osobně vnímám. Vy se zabýváte rozpočtem. Eh, velikost rozpočtu EU zůstává celkem konstantní za poslední roky. Je to zhruba 1%, 1% hrubého národního důchodu plus minus a Brexit samozřejmě na to bude mít také vliv. A pokud ta celková částka dotací a financování se nezvyšuje a vy chcete poskytnout přidanou hodnotu, tak je třeba vytvořit finanční nástroje a rozpočtové záruky, a to je právě to, co přinesl fond EFSI. A myslím si, že EFSI v tomto ohledu byl celkem prospěšný a úloha Evropského parlamentu zde byla velice důležitá. Všichni víte, že EFSI v polovině 2018 by měl vytvořit 315 milionů eur a vlastně do roku 2020 500 miliard eur. Poslední čísla, která máme zhruba z poloviny prosince, ukazují, že v prosinci 2017 to bylo celkem 256 miliard eur, které byly, eh, které byly vlastně získány pomocí pákového efektu FFC a dosáhlo se 80% cíle, takže to byl, myslím, úspěch. FSI Eh, také znamená, že EIB eh, vlastně je více vystavena rizikům. My jsme dříve byli v bezpečí, měli jsme velké projekty, 450 ročně, teď jich máme mnohem více a mnoho, mnohé z těchto projektů jsou mnohem rizikovější, než to jsme dělali dříve. Takže v rámci banky eh, panovaly určité obavy při zahájení EFSI, ale teď vidíme, že to funguje celkem dobře. Také jsme potěšeni spoluprací eh, s národními mm, bankami. Máme 25 eh, memorand o porozumění, což eh, nás s těmi bankami zblížilo. Pokud bych mohl předjímat některé otázky, které položíte, asi se budete ptát na rozdělení Eh, kdo ty peníze dostává a já k tomu mám přesná čísla, ale ještě předtím bych chtěla jenom zdůraznit, že nemáme žádné kvóty v EFSI. My to vlastně nepřidělujeme eh, nějaký podíl nějaké zemi. Samozřejmě, čím větší je země, tím jsou obvykle větší ty investice, ale pokud se podíváte třeba na poměr k GDP, tak ta čísla vypadají jinak. Vidíte tam Estonsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko a Lotyšsko, které jsou jsou vlastně v popředí a ty údaje se e, postupně mění. Snažíme se o rovnou e, distribuci, ale záleží to hodně na poptávce. Takže neříkáme, nepřistupujeme k tomu tak, že bychom řekli, tak potřebujeme víc peněz ve Švédsku, více peněz e, v jiné zemi. Prostě shodnotíme přidanou hodnotu toho projektu, možnosti adicionality a podobně. Dopady EFSI v letech 2015 až 2017, to je ta stejná studie, o které už jsem hovořil, tam jsou čísla 0,7 HDP a 690 tisíc pracovních míst. Takže 0,7 HDP a 690 tisíc pracovních míst, takže i zde vidíte EFSI prokazuje svůj význam. Poslední eh, bod před závěrem se týká transparentnosti a zprávy. Řekl bych, že jsme v popředí Eh, nastavujeme tendence ve srovnání s jinými mezinárodními finančními institucemi. Máme politiku bankovní transparentnosti, snažíme se držet pravidel osvědčených postupů. V roce 2016 Například ve svém výkaznictví jsme se snažili být cílenější, snažili jsme se, aby to bylo čitelnější pro uživatele. Snažili jsme to propojovat um, s právními předpisy EU, s judikaturou Soudního dvora, s rozhodnutími OLAFu a podobně. My samozřejmě chápeme požadavky na vyšší transparentnost uh, a samozřejmě kont tedy vyžaduje, abychom zveřejňovali uh, zápisy ze zasedání rady a tak jsme uh, to začali dělat. Snažíme se o maximální transparentnost snažíme se zlepšovat komunikaci, ale zároveň, jak všichni víte, jsou i některé případy eh, konkrétních investic, kde třeba nemůžeme být tak transparentní, jako bychom si přáli. Ale snažíme se tady zachovávat určitou rovnováhu. Takže paní předsedající, na závěr bych řekl, že rok 2016 byl dobrý rok pro EIB, a to i přes Brexit, navzdory Trumpovi, z bankovního hlediska to byl dobrý rok a čísla jsou dobrá, dosáhli jsme svých cílů. Pokud chcete se zeptat eh, na čísla k roku 2017, mohu poskytnout čísla, i loňský rok byl dobrý a já osobně si myslím, že tři velké výzvy pro letošek jsou následující. Za prvé MFF, tedy víceletý finanční rámec po roce 2020. Rád zodpovím otázky k tomuto tématu protože to mám na starosti. Druhý bod eh, to je probíhající diskuse o eh, nějaké vlastně dotační ehm, pobočce nebo dotačnímu odboru Evropské rozvojové banky. A třetí bod, to jsou naše operační plány, operační cíle, které se snažíme plnit. Takže to jsou takové tři body, které jsem chtěl zmínit k výsledkům z rok 2016 k EFSI a k transparentnosti. Děkuji ještě jednou za pozvání. Jsem rád, že jsem mohla se vrátit zpět. Děkuji mnohokrát. Já si velice ráda vzpomínám na ty doby s tebou, když jsme pracovali ve výboru pro rozpočtovou kontrolu. Byla to dobrá doba. V této době jsme ku příkladu taky postavili na nohy navýšení počtu zaměstnanců sekretariátu. A teď má slovo pan zpravodaj Vali. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já velice děkuji panu místopředsedovi Stubovi za to, že přišel. Děkuji mu za jeho zprávu. E, také jsem rád, že jsme si vyslechli všechny ty údaje týkající se EIB, které potřebujeme e, k analýze vlastně kritických e, bodů týkající se zprávy k, k, k rozpočtové kontrole a bude to vlastně i v této zprávě. Já bych chtěl zachovat tento přístup když máme prostě nějaký problém, eh, tak se snažíme setkat s EIB a potom ve zprávě poukázat na případné kritické body. Eh, u eh, FC eh, vlastně jsme to také řešili v souvislosti se zeměpisným rozdělením. Podle různých statistických údajů eh, se trochu liší ty výsledky ve srovnání tedy s HDP jednotlivý zemí s počtem obyvatel, takže pak se hodnotí tedy to zeměpisné rozdělení. Eh, nyní tedy konkrétně k bodům, které bychom chtěli eh, zmínit v této zprávě za rok 2016. Chci připomenout EIB, že je nezbytné, aby se eh, prováděly ty body, které parlament zmínil v předchozích zprávách. A chtěl bych tedy poprosit o snahu v tomto směru. Jeden z bodů, které se často objevují v souvislosti s EIB ze strany Evropského parlamentu, se týkají potřeby soustředit Eh, na zprávu, která by vlastně zahrnovala všechny informace, protože EIB vlastně vydává několik zpráv za rok, eh, statistický výkaz, eh, operace uvnitř EU, operace mimo EU a bylo by možná dobré, kdyby se to mohlo všechno soustředit do jediného dokumentu. Pokud jde o klimatické otázky, která leží na srdci mnoha kolegům a obecně celé EU, EIB e tady sehrává určitě eh, prvořadou úlohu, protože 25 investic EIB jdou na eh, energetickou eh, účinnost. Bylo by dobré snažit se v práci EIB ještě navýšit procenta na EFSI když se podíváme na celková procenta, tak je to zhruba 25 procentní podíl opět pro EFSI a možná by bylo dobré, aby to číslo bylo ještě větší, takže by bylo možná dobré se soustředit na tento balíček, který se týká investic prostřednictvím fondu EFSI. Je snaha vlastně to posílit, podpořit tak, aby EIB podporovala investice týkající se energetického přechodu a abychom opustili definitivně fosilní e, paliva, jinak bychom v blízké budoucnosti museli všichni emigrovat na jinou planetu a proto je důležité, aby EIB e pokračovala a nepodléhala tlakům vlád a velkých mezinárodních e, institucí či podniků, které nadále chtějí Eh, provádět neefektivní investice. Pokud jde o eh, rozpočtovou eh, fiskální politiku a transparentnost, to je důležité pro parlament. Je třeba vlastně vytvářet silnější normy týkající se fiskální transparentnosti se zapojením všech aktérů, je třeba se zaměřit na daňové ráje a na země, které v tomto ohledu nespolupracují. Jak ukázal vznik vyšetřovacího výboru, tento parlament to bere velmi vážně. Proto potřebujeme vlastně zprávy eh, pro jednotlivé země a je eh, třeba říci, že toto bude eh, vlastně uvedeno i ve zprávě pro rozpočtové kontrole za letošní rok. Pokud jde o EFSI, tak je třeba, aby se uvedla adicionalita Junckerova projektu a plánu EFSI. V první fázi byl vlastně koncept adicionality trochu pozadu, nebyl tolik zdůrazňován bylo, a v té druhé fázi už byly doplněny nové eh, požadavky parlamentu a dospělo se k dohodě, která byla závaznější právě z hlediska transparentnosti a té zmiňované adicionality, eh, kterou by měl Junckerův projekt přinášet. Jako parlament bychom vás tedy chtěli požádat i o uplatnění toho nového nařízení, které bylo nedávno eh, podepsáno a kde se právě vyžaduje více informací o projektu a také popis adicionality těch projektů. Jinak budou mít lidé pocit, že ten Junckerův plán je pouze vlastně prací, kterou EIB mohla dělat i se starými instrumenty, ale právě tento nástroj by měl přinášet mm, přidanou hodnotu a proto jsem poukázal e, na ten problém související s adicionalitou, třeba u energetických investic. Je třeba vlastně e, posílit e, investice do energetického přechodu i v souvislosti třeba s projekty, které jsou financovány z jiných fondů. A nakonec eh, ještě úvahu týkající se technické pomoci v roce 2016 EIB vlastně zvýšila své úsilí v této oblasti eh, v zemích mimo EU, ale mělo by se to systematicky dělat i uvnitř EU. EIB se snaží eh, posilovat strukturu a kapacitu tu eh, vlastně v, týkající se možností využívat fondy a něco podobného by mělo fungovat i uvnitř EU, aby i v EU se posilovala ta kapacita využívat evropské eh, fondy, které jsou k dispozici pro investice. A u těchto operací jsou také důležité národní eh, propagační banky v Itálii, je velká banka na podporu investic eh, v zemích, eh, kde je tato vazba mezi těmi takzvanými Promotional National Bank a EIB, je pak také větší možnost eh, investic a větší možnost zapojení Evropské investiční banky. Takže je třeba vlastně i podporovat různé vlády v provádění reform eh, Eh, i systému soukromých investic, tak aby se skutečně maximalizovaly zdroje, které mají jednotlivé země k dispozici. Myslím, že už jsem toho řekl hodně. Je třeba, aby tento parlament se pustil do práce na zprávě za rok 2016 a já si také rád vyslechnu i eh, kolegy, protože to je vlastně naše první veřejná diskuse na toto téma. My jsme ještě nehovořili o té zprávě za rok 2016. Eh, tu zprávu budeme potom prezentovat v nadcházejících dnech. Děkuji. Ano, mnohokrát děkuji. Já bych hned chtěla udělit kolegovi Štubovi, aby eh, reagoval na to, co zde zaznělo ze strany našeho zpravodaje, že má přednost. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji také vám, pane Vale, děkuji za tu výbornou spolupráci, kterou jsme měli měli zpravodajem. Eh, měli jsme celou řadu schůzek, takže jsme měli příležitost eh, i včera si vyměnit naše názory k těm specifickým bodům, o kterých jste se zmínil. Geografická distribuce, o tom jste se mm, zmínil. Ano, tady se EIB snaží pracovat co nejlépe. Je třeba samozřejmě zohlednit také charakter projektů, eh, kondicionaltu nejrůznějších oblastí, v nichž pracujeme a také se snaží a musí snažit zohlednit, zda tento eh, projekt eh, povede ke ztrátě anebo či vydělá peníze. A musím říct, že jsem byl poměrně překvapen, když jsem přišel do banky a viděl jsem, že to je spíše nezisková banka jako taková, ale snažíme se prostě nalézt správnou rovnováhu v bilanci. Hmm, eh, objemy jsou větší například pro Itálii, anebo pro Španělsko, či Francii, či Německo. Ale to je proto, že to jsou velké země, mohli bychom říci, že objem ve Spojeném království je nižší, ne v roce 2016, ale 16, ale v roce 2017 ze zcela zjevných důvodů. Ale když se podíváte na investování na hlavu, a nebo investice v rámci sdílení HDP nebo v poměru k HDP, tak ten obrazek vypadá jinak. A dnes zveřejníme to na tiskové konferenci uh, Eh, eh, tedy údaje za rok 2017, údaje za rok 2016 už jsou k dispozici. Eh, další bod, o kterém jste se zmínili, je, vy jste se velice soustředili na životní prostředí a na klima. Hovořili jsme o energetické účinnosti, vy chcete, aby se, jsme, abychom se více zaměřili na EFSI a to je něco, oč se snažíme. My jsme byli jedna z mála, banko, z mála bankovních domů, Eh, která se snažila podporovat a přihlásila se k cílům trvalé udržitelnosti a byla jsme první banka na světě, pokud vím, eh, která vydávala zelené dluhopisy. To znamená, když se soustředíme a hodnotíme nejrůznější projekty, velice si přejeme a hledíme na to, aby to mělo nějaký zelený efekt. Zmínil jste se o transparentnosti daní. Souhlasím nejenom z titulu toho, co jsem dělal dříve eh, z funkce tedy ministra financí, eh, ale to, co děláme v EIB, se vyjadřuje tím, čemu říkáme oko, čili on due diligence a to je velice přísné pravidlo. A tady bych jistě konstatoval, že největší nástroj, který můžeme používat pro daňovou transparentnost, přichází z OECD, to je BEPS a nejrůznější nařízení, která přicházejí z Evropské unie. Od té doby, co se objevil skandal s Panama Papers a další, abychom pokročili i v této oblasti. A poslední dva body za prvé jste se zmínil o adicionalitě. E, to je záležitost, e, o kterou slýchám poměrně často a my ji potřebujeme, ale způsob, jakým pracujeme, je, že se snažíme e, soustředovat se na investory a mm, dávat je dohromady. Máme 28 členských států, máme tady celou řadu trustů. A když vidí všichni investoři, že EIB se zapojuje do projektu, to pomůže ke združování také prostředků i združování těch investorů. Máme tři, čtyři případy, eh, kdy se na tom podílal i EIB, čili tady je celá řada adicionality. Ale to, co jsem řekl úvodem, my eh, děláme daleko více eh, také takzvaného biznisu s hodnocením rizika a tady hraje adicionalita velkou roli, ale musíme také být ochotni podniknout a vstoupit do toho rizika. Jinak bychom nemohli pracovat. Máme tady kategorii specifických kategorií, kam to tedy patří, specifických aktivit. Někteří bankéři eh, prostě mají jiný názor, bojí se jít do toho rizika Eh, ale zhruba třetina aktivit, které máme prostřednictvím EFSI, je jistě také eh, určitým způsobem riziková. Ale my se snažíme prostě získávat co možná nejvíce eh, dobrozdání od našich poradců. Děkuji. <laughs> Děkuji. Teď máme už 12 kolegů, kteří se chtějí vyjádřit a proto to omezíme řečnický čas na dvě, dvě minuty a prosím vás o disciplínu. Začneme kolegou Novakovem, který je stínovým zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zeda, no jsem rád, že tady můžeme mít tu diskusi. Já jsem přemýšlel o budoucnosti Ehm, to je vhodná příležitost dnes, abychom uvažovali také o té budoucnosti. Vě- myslím si, že mý kolegové cítí jako já většina z nich, protože my se stavíme proti určitém škrtům v rozpočtu, protože první země, která byla u zakládání Evropské unie, ji opustí. A um, to, co se teď najednou otvírá jako určitá mezera v naší investiční eh, politice, znamená, že my se musíme snažit vyplnit tuto mezeru aktivitami Evropské investiční banky, dejme tomu těmi A proto se musíme snažit Eh, obrátit se tímto směrem. A mě by zajímalo, jakým způsobem EIB bude podporovat tyto aktivity mezi nejenom členskými státy, ale řekl bych spíše regiony, eh, protože já se setkávám se starosty, protože jsem člen výboru pro rozvoj. A eh, jak eh, je třeba, aby oni věděli, co dělá EIP, například při poskytování záruk, půjček, záruk a tak dále. Čili nejprve musíme eh, prostě se dostat eh, k potenciálním uživatelům až na tu lokální úroveň. A druhá věc, jakým způsobem plánujete spolupráci po té, co vstoupí v platnost nový víceletý finanční rámec, abychom mohli dosáhnout našich cílů, protože vy jste naše banka. Já vím, že máte experty, ale je třeba, abychom dosáhli našich politických cílů Evropa 2020 jak nám pomůžete po Brexitu. Děkuji mnohokrát. Kolegy Ali, bitte. Kolega Ali, nyní má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, děkuji vám, pane Stofe, za vaše úvodní slova za vaši výroční zprávu, ale když se podíváme na to, že EIB by měla přispívat integraci Evropské unie k hospodářské a sociální soudržnosti a k regionálnímu rozvoji, myslím si, že tady by měla být vyjasněna řada otázek. No. První otázka je, investice byly učiněny uvnitř EU, Eh, a investice by měla jít do infrastruktur ochrany životního prostředí malých a středně velkých podniků. Eh, bylo optimální rozdělování prostředků a jak vidíte dopad nejrůznějších scénářů financování těch sektorů, které jste si vytýčili i v oblasti vytváření eh, nových pracovních míst. A teď aktivity mimo Evropskou unii. Eh, tady se už využilo 19,6 eh, miliard eh, většinou pro dohody týkající se ochrany klimatu, obnovitelných energií a tak dále. Mohl byste vysvětlit, zda to úzce souvislo také s růstem EIB a zda to bylo v souladu se zájmy členských států. Ukazuje vaše analýza vyšší riziko pro investice mimo Evropskou unii? A potom nejsou tady zcela jasné definice těch center offshore daňových rájů e, v rámci fungující jurisdikce. je třeba implementovat i roli těch takzvaných sedm kroků pro cyklus EIB, počínaje zpětnými platbami, nebo se tady vyskytují potíže? Kolega Flanagan, dva minuty, bitte. Kolega dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem se vlastně chtěl zeptat na to, na co už se ptal pan Vali. Ale co se týče vytváření pracovních příležitostí, v zásadě v Irsku, ehm, teď se to jakoby zastavilo, musíme v tom pokračovat, ale eh, musíme si uvědomit, e, že žádné z těch vytvořených pracovních příležitostí nepodporuje růst životní kvality. Lidé pracují správně, ale je to jako vrtět ocasem e, jako když pes vrtí ocasem, protože to nemá nějaký e, dalekosáhlý efekt. Když se podíváme na vytvoření 2,25 milionů příležitostí, které plánujete, kde by měly být, jako v trvalé udržitelnosti a zlepšení kvality života a potom vaše investice do lesnictví. Tady jsem se chtěl zeptat na Irsko a kam ty peníze v Irsku jdou, eh, kam ty investice jdou. Já bych si dokázala představit, že vaše investice by měly zohledňovat občany, měly by zohledňovat správnou politiku trvalé udržitelnosti a biodiverzity. Ale investice do lesnictví, a tady, tady se chci zeptat, jakou roli tady eh, hrajete, tyto investice nepomohly, neprospěly lesnictví a biodiverzitě, eh, protože byly poskytovány do určitých oblastí pro obohacení lidí. Eh, prostě bylo to investováno Eh, jakoby do stromu a nepomohlo to občanům. A já zítra večer se zúčastním veřejné schůze, eh, kde před, eh, v oblasti, kde před 50% zemědělské půdy bylo, mm, bylo tedy polo, jak Tam no, bylo uloženo ladem a ty lidé teď nemají práci. Přeji vám šťastný nový rok, pravil pan poslanec. You, <clears throat> And... Děkuji, pane předsedo, děkuji vám a pane místo předsedo Stupe, že jste mezi námi a je opravdu dobré vás vidět v Evropském parlamentu. Já znám eh, vaše magická čísla tři, ale zeptám se na něco čtvrtého velmi rychle. Za prvé, jaký máte názor na obecně vyšší náklady pro řídící fondy EIB, zejména co se týče implementování finančních nástrojů ve spolu sdílení investic, financování investic. Za druhé, jak EIB aktivně spolupracuje s komisí, aby se racionalizoval počet a typy finančních nástrojů v rámci dalšího víceletého finančního rámce a co si domníváte o statutu Spojeného království po Brexitu. Je to jasné? A, nebo se ještě neví, co se stane? A na závěr, co si myslíte o myšlence, že takzvaná kuligoma, takzvané kuligoma období kde exekutivní rada neměla eh, akceptovat lobování a přitom tady ta lhůta, která byla 6 měsíců, se má rozšířit. Děkuji mnohokrát. Alexander, welcome back. Delighted to see you. Uh, two... Takže dvě otázky. Témata, eh, na kterých pracují asi všichni ostatní. Moje první otázka se týká EFSI. Tento parlament na začátku eh, měl strach, že se nebude dostatečně rozlišovat mezi EFSI a strukturálními fondy z okruhu 1. Eh, protože nebylo jasné, zda skutečně EFSI bude financovat něco nového, inovativního. A před EFSI 2, co se můžeme naučit z řízení EFSI 1? Co by se dalo vylepšit eh, před eh, vytvořením EFSI 2? A moje druhá otázka se týká postavení Spojeného království po Brexitu. Já jsem, myslím, že to je velice politováníhodné rozhodnutí, co se mě týče a vlastně nevíme, jak budou ty vztahy nadále vypadat. A mě by tedy zajímalo, jaký je právní základ pro účast eh, Spojeného království v bance a za druhé, dovedete si představit v budoucnu, že by ta země mohla zůstat členem EIB? Eh, e Děkuji na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane eh, místo předsedo milý Alexandře, vítejte zpátky. Nejprve bych s vámi chtěl eh, souhlasit eh, v tom, v tom, jak jste vyjádřil význam úlohy EIB. Já bych se chtěl zeptat na EFSI, eh, pokud jde o tu obecnou úlohu urychlit rozvoj méně rozvinutých zemí. Budeme mít brzy slyšení, které se organizuje spolu s naší eh, předsedkyní a chtěli bychom dopodrobna pochopit, pochopit ty mechanismy, jak to funguje a až to slyšení bude Eh, uzavřeno nějakými doporučeními. Bylo by dobré, kdybychom se znovu sešli a zamysleli se, jak to můžeme vylepšit, především s ohledem na nový víceletý finanční rámec eh, který bude v trochu odlišném prostředí. Kvůli Brexitu nový víceletý finanční rámec bude pravděpodobně orientován na růst investic a reindustrializaci a fondy soudržnosti by možná mohly být eh, nějak kombinovány s fondy strategických investic, tak aby se dosáhlo a částky až 500 miliard eur. Franka, bitte. Kolega Sala Franka. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych chtěl přivítat pana Stuba, bývalého kolegu z parlamentu a děkuji za informace, které nám poskytl k zprávě banky. Jsou to opravdu působivá čísla. EIB je nejvýznamnějším půjčovatelem na světě. V minulém roce to bylo 66 miliard na kapitálových trzích a vy jste nám skutečně poskytl působivá čísla 25 milionů lidí, lepší přístup k vodě, 20 milionů přístup k lepší infrastruktuře, 10 milionů lidí díky půjčkám mohli uh, získat lepší hygienické zařízení. A v tomto kontextu já mám tři otázky. Podobně jako jiní kolegové, a zvláště, jak říkal zpravodaj pan Vali, Evropský fond strategických investic zatím mobilizoval 163 miliard, to znamená polovinu toho, co se plánovalo to bylo 315 a jsme tedy zhruba na úrovni 60%, s tím, že ještě je jasné, že nejsme na konci toho období, ale zajímalo by mě, jak eh, se postupuje směrem k naplnění cíle. Dále banka věnuje 980 milionů zemím Asie a Latinské Ameriky. Mě by zajímalo, jaké bylo rozležení mezi tyto dva regiony, Asie a Latinskou Ameriku, a jaké jsou odhody, odhady na příští rok. A poslední otázka, paní předsedkyně, jaký je eh, postoj banky, pokud jde o zelené dluhopisy eh, nebo takzvané klimaticky uvědomělé dluhopisy, A na závěr, paní předsedkyně, eh, to jsou vlastně dluhopisy s 21 letou splatností. Jaký přístup tedy k tomu máte? Děkuji, kolega Celer. Kolega Celá. děkuji paní předsedkyně a děkuji pane Štube za to, že jste zase přišel mezi nás. A za to, že jste skutečně pochválil činnost našeho výboru. Já oceňuji velmi práci EIB, ale chtěl bych položit několik otázek EFSI. Samozřejmě je to dobrý obchod pro EIB a evropský rozpočet má určité programy, které v rámci tady tohoto eh, programu eh, probíhají, existují určitá rizika. Já jsem se díval na německé projekty, tam se to týká hodně Národní banky KFV, která vlastně nyní pomocí prostředku EIB financuje tyto projekty které vlastně byly naplánovány, že budou podporované tedy s jejími prostředky. Jak to tedy jde dohromady, jak se to spojuje? potom tedy nejde o plnou investici těchto projektů, ale o částečnou investici, jakým způsobem můžeme kontrolovat, že ty investice, to spoluinvestování z třetích stran je skutečně e, poskytnuto a že tedy ty investice jsou zajištěny, takže řádné využívání těch prostředků, jak se to kontroluje a prověřuje. Potom jsem viděl, že jdou také peníze do energetické sanace e, budov a zařízení také pronájem, jde o pronájem. Toto bychom mohli také eh, případně udělat s těmi eh, s sníženími nájmu, které, ke kterému potom dojde, takže tak toto kombinovat. A za třetí, chtěli bychom také nebo zde máme také povinnost Evropského parlamentu, kterou bychom v každém případě chtěli dodržovat, tak abychom vlastně ty rizikové nejrizikovější investice bude potřeba také zajistit, jaké jsou výš zajištěny ty otázky zpětného proplácení, jak se toto řeší, a nebo jsou zde také nějaké dlouhodobé projekty, které jsou, eh, a potom ještě k Africe, to se zeptám později další eh, řečník. Pane místo já bych měl jen jednu otázku. Hovoříte o riziku, to je samozřejmě jasné, jako banka musíte hovořit o riziku, ale otázka je, jak vlastně ta vaše kritéria eh, jsou eh, stanovena a jak to vypadá, jak se liší od kritérií jiných obchodních bank. Zda můžete k tomu něco obecně říci, ne samozřejmě zaměřovat se na jednotlivé projekty, ale potom, co se týká čísel určité, ty objemy za rok 2016, abyste nám o tomto mohlo udělat určitý krátký přehled kolegyně Ajala Sender nyní. Děkuji mnohokrát, také já vítám pana Štuba. Já Hovořím ve jménu pana Perinského, protože ten musel jít na schůzi výboru pro zaměstnanost. Také já mám několik otázek. Za prvé, zpráva, kterou jsme dostali, a vy jistě víte, že je, není příliš srozumitelná výroční zprávy o aktivitách, aktivit EIB, jak v Evropě, tak mimo Evropskou unii. Eh, mají více informací a zejména podrobnější v té výroční zprávě, která má také analytickou povahu. My jsme žádali, aby to byla zpráva taková integrovanější. A kdy tedy můžeme očekávat takovou zprávu srozumitelnější a integrovanější, abychom mohli pokračovat v naší práci? Druhá, co se týče geografické distribuce. E, zdá se šokující, že v roce 2016 byly tři země, tři státy, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko a Litva, tedy čtyři, které vůbec nedostávaly půjčky a čtyři, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Estonsko neměly ani přístup k zárukám ani k těm takzvaným uh, security instruments, uh, a tady bych ráda věděla, proč tyto země eh, nemohly mít pomoc EIB, čili jak to hodnotila EIB. A eh, potom, co se týče investic do soudržnosti v Evropské unie ve srovnání s rokem 2015. A v případě EPSI se rovněž zdá, že nejenom tady je problém v geografické distribuci, ale také ve financování do jednotlivých sektorů, protože tady jsou oblasti jako například investice do sociální oblasti, kde se EPSI vůbec neobjevuje a nejsou to žádné údaje. A další otázka, ta už tady zazněla, a to je revize etického kodexu. Eh, paní poslankyně je přerušována, teď kolega Dion. Děkuji paní předsedkyně, děkuji místo předsedu Štubovi za prezentaci, zvláště za to, že se soustředila v těch svých třech bodech na transparentnost. Já mám stručné otázky. To je mechanismus mm, pro vyřizování stížností v bance. Eh, řešilo se to i s komisí v rámci veřejných konzultací s ohledem na nezávislost a dostupnost mechanismu pro vyřizování stížností. A když vlastně tam něco eh, podáte k bance, tak eh, vlastně nevíme, jak to dopadne. A mě by tedy zajímalo, jak to přesně funguje. To je důležité z hlediska transparentnosti. A dále, druhá otázka. Půjčka 400 milionů eur Volkswagenu Eh, ta, tím se zabýval Olaf a zpráva Olafu k této půjčce eh, vyvolává určité pochybnosti. Ukazuje se, že ta částka možná přispěla i k podvodům při emisních testech. A my bychom tedy rádi se seznámili se zprávou OLAF, eh, je možné nám to nějak písemně vysvětlit a také případně, jaká bude vaše politika proti podvodům, abychom zabránili obdobným problémům do budoucna. Děkuji. Já také jsem se sama zapsala na seznam řečníků. Chtěla bych říci, že obchodní model E IB je vlastně docela zabezpečený proti 63 milionů eur. Potom jsou poplatky ze strukturálních fondů, ze zprávy projektů, e, strukturálních fondů a projektů. No, chtěla bych navázat na kolegu Vali a na dalšího kolegu, kteří položili otázky ohledně soukromých národních bank, jak se zajistí, že národní banky a EIB vlastně nejsou v nějaké nekalé soutěži. A potom bych se chtěla ještě zeptat, kolik soukromých prostředků se tedy zapojuje do projektu EIB, protože mám z toho takový dojem, že tyto fondy, které investují veřejné aktivity, tam se propojují tedy veřejné prostředky, tedy kolik soukromých finančních prostředků je do toho zahrnuto, do tohoto rozvoje a kolik nových pracovníků eh, má EIB v roce 2016 a 2017. Takže nyní vám uděluji slovo, abyste reagoval na dotazy. Děkuji. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji vám, poslanci, za vaše otázky. Já se budu velice snažit o to, abych zareagoval na všechny a když to nepůjde na všechny, tak aspoň na většinu vašich otázek. Budu to brát po pořádku. A prosím pěkně, zvedněte žlutou kartu, budete-li mít pocit, že tedy já něco neodpovídám. První otázka od pana Novakova, jakým způsobem podporujeme naše produkty a jak chceme splnit naše cíle pro rok, do roku 2020. Já si myslím, že kdybychom měli, mm, eh, že tady máme nedostatek komunikace, eh, Myslím si, že jsme nebyli dostatečně silní v tom, abychom oznamovali a propagovali to, co vlastně děká, děláme. A Mm, je třeba si uvědomit, že komunikace banky 55 let byla mimo eh, jakékoliv mediální zprávy a bylo to považováno za dobré, ale domnívám se, že pro banku je nesmírně důležité propagovat to, protože my nejsme jenom EIB, ale také bankou dobrých zpráv a je třeba vyčistit náš imič, abych tak řekl, a nechceme to dělat žádnými reklamami, ale chceme to dělat prostřednictvím akcí a já si myslím, že tady jsme byli poměrně dobří v tom, jak jsme se pohnuli tímto směrem. I uvnitř EIB máme místo předseda s politickým backgroundem. Jako já, jako místo předseda s politickým backgroundem bych rád vysílal pozitivnější zprávy, ale máme taky bankéře, víte, kteří se snaží být spíše jaksi v pozadí. Jak do, splnit cíle do roku 2020, ty cíle, které máme, já si myslím, že jich dosáhneme, ale velká část diskuse to bude právě víceletý finanční rámec vůbec. O tom se hovořilo v této místnosti. A myslím si, abych tady se zmínilo o VFR. Já osobně se domnívám, to je tedy eh, eh, můj osobní názor, protože naše banka zveřejní názor banky v únoru že máme eh, určité snížení v poskytování grantů, ale myslím si, že Evropská komise ve spolupráci s ní bychom se mohli domluvit na desetiprocentní účasti EIB i co se týče záruk rozpočtových. To znamená, že banka musí znovu popřemýšlet o způsobu, jak pracuje, protože to znamená, že bychom se potýkali s velkým objemem. Příklad, kdyby 10% bylo 50 bilio, biliard, Eh, pak je to o 45 miliard víc, co se týče operativních aktivit. A eh, musíme se s tím vyrovnat. Toto je část také eh, odpovědi na váš dotaz, paní předsedkyně. Potom pan Ali měl několik otázek. Na to se týkalo dopadu na HDP a zaměstnanost a také záležit záležitosti eh, investic mimo EU. Já si myslím, že už jsem to řekl ve svém úvodu. A eh, co se týče dopadu EIB, jak si obecně, co se týče vytváření eh, pracovních příležitostí a HDP 2015 a 2016 to bylo vytvoření 2,25 milionů a do roku 2020 to bude, o dva, to bude 2,3 HDP. Druhá záležitost, jakým způsobem tedy postupujeme v souladu s pravidly, věřte mi. Due diligence banky je mimořádně přísná. Já přicházím tedy s politickým pozadím, protože jsem byl ministrem financí, ale než projekt vůbec jde do té mašinerie, tak to trvá rok a půl. Máme oddělení, zaobírající, kde eh, pracují lidé zaobírající se možností poskytovat půjčky a ti to velice přesně analyzují. Potom máme něco, čemu říkáme řízení projektové, to dělá stejnou věc. Potom máme právníky, kteří se do toho zapojí, pak manažeři rizik, rizikového řízení a potom tam máme ty compliance zaměstnance. A když se podíváme na to množství dokumentace, analýz, eh, kterou činíme, než se poskytne půjčka nebo z určitého finančního nástroje, eh, kdo, tak je to skutečně spousta práce v souvislosti s due diligence. Ale co se tady liší a mnoho lidí se na to ptá v souvislosti s naší bankou, je, že když dostaneme projekt, žádost o půjčku, o projekt, tak na to se dívají nejenom ekonomisté ekonomici. Ekonomici, inženýři, vědci, právníci, lékaři a tak dále. A ti všichni posuzují, zda eh, by se půjčka měla poskytnout. A to je důvod pro to, proč máme jeden z nejvyšší počtu non-performant loan. A potom tady zazněla důležitá otázka týkající se vytváření pracovních příležitostí. Já vám nemohu eh, dát eh, konkrétní odpověď na to, jaká, jaké ty pracovní příležitosti 2,25 milionů budou. Eh, musíme mm, tady se chceme soustředit na digitalizaci v oblasti zaměstnanosti, ale my se soustředíme na to, že se snažíme dívat se také na, té, na to dobro v uvozovkách, co děláme. Tady máme výjimečné postatní od jiných bank a taky se skutečně snažíme vytvořit dobré pracovní příležitosti. To nám to podaří v každém konkrétním příležitosti, to nevím, ale vy jste tady zmínil lesnictví a biodiverzitu. A máme 300 lidí, kteří pracují v této oblasti. Zda se nám to vždycky podaří, no pravděpodobně ne, ale snažíme se uh, dělat to, co nejlépe. Pan Sarabama měl čtyři otázky. První se týkala obecně vyšších nákladů a poplatků, které EIB eh, které byly používány ve finančních nástrojích EIB. Tedy první připomínka, celá řada soukromých bank náš nemá, nás nemá rada, protože naše poplatky jsou poměrně nízké. Eh, Eh, protože samozřejmě eh, banky upřednostňují vyšší. A teď vám dám informace, že my jsme levnější než, celá, než většina finančních institucí. Číslo dvo máme, dosáhli jsme mnoha cílů a přes dvě miliardy e, e, jsou směřovány do sdílených fondů. První věc je, co navyšuje fondy, eh, je, eh, když ten projekt je rozdělen, jak se na dvě vrstvy a potom se poplatky musí platit dvakrát a my se snažíme překonávat eh, tuto mezeru tím, že přizpůsobujeme nejrůznější prvky v té výši ale pohybujeme se v poměrně nízké úrovni. A vaše druhá otázka? jak budeme aktivně spolupracovat s komisí, co se týče racionalizace používání finančních nástrojů. Já říkám ano, a my to děláme v kontextu VFR po 2020, ale musíme být realisté. Přesně proto, že komise nás požádala, abychom použili nejrůznější nástroje v EFSI, které se navyšují. A já se dívám na nejrůznější produkty, které máme ale já nejsem ekonom. Já se dívám na tu finanční stránku, čili já se dívám na produkt ze stránky finanční služby. Ehm, půjčky poskytované malým a středně velkým eh, podnikům a spolupráce s jinými bankami, ale myslím si, že musíme postupovat inovativně v těch prostředcích, které využíváme. A potom ta velká otázka Brexitu. Pan Saravamán a pan Ashworth se na to ptali. Za prvé se domnívám, že záležitost týkající se EIB a Spojeným královstvím byla definována ve smlouvách 7. prosince. A práce spočívala v tom, 60,1% vlastní Spojené království a to je rozděleno do dvou. Jednu věc, tedy kolik Spojené království platilo do banky od roku 73 a druhá věc říkáme call of capital, E, a to je, když se dostaneme do problému, kolik vyzveme britskou vládu, aby zaplatila, aby se to vyrovnalo. Paid in capital 3,5 milionů, já si myslím, že to je veřejná informace, nemýlím-li se, a to bude splaceno během 12 let e, od doby uzavření té dohody a sice po 300 milionech eur. A to bude cash. E, proč 12 let? protože tak dlouho bude trvat splácet některé půjčky. A druhá část je kolabon kapitál a to je zhruba 35-36 miliard. A to eh, je vloženo do záruk a tyto záruky eh, budou záviset eh, na tom, jak drahé budou půjčky to je všechno dobré. A potom legální otázka. Může zůstat Spojené království členem EIB? Nikoliv. E, vzhledem ke statutu a ke smlouvám. Tak to je. EIB e patří e, Evropské unii, nejsou tady jiní akcionáři. EIB jako taková Eh, eh, samozřejmě eh, bude chtít pokračovat ve spolupráci se Spojeným královstvím, ale je to velká záležitost týkající se také jaksi velkého biznesu banky. Pro nás je to ztráta. My bychom nechtěli ztratit jedno z našich největších akcionářů, ale musíme se smířit s touto skutečností a pracovat s tím. A potom otázka období cooling off já o tom příliš mnoho nevím, ne, nevím o tom dost, ale pakliže máte na mysli období cooling off eh, té exekutivní rady, protože to jsou úředníci z jednotlivých členských států, pak se domnívám, že od 6, jejich 612 bude tady prodloužení ze 6 na 12 měsíců. A potom tady byla otázka adicionality, na to se ptal pan Ashworth. Já doufám, že jsem na to odpověděl. To, z čeho jsme se poučili z FC1 do FC2, ty čtyři body, které eh, normálně máme, způsob, jak se nalezl kompromis mezi parlamentem, komisí a členskými státy týkající se FC, jistě napomůže, pomůže, ale budeme se tím zaobírat. A potom pan Liberacký se ptal na geografický dopad. Já mám čísla e, za rok 2017, jakým způsobem to bylo rozděleno a pokud vím, bude to dnes zveřejněno. Tato čísla jsou také na domovské stránce a, jak jsem říkal, jsou e, tady obdobná čísla za rok 2016, ale k těm 2017. V Polsku v tomto případě specifický zájem EIB financování v Polsku bylo 5,4 milionu, miliard pardon, minulý rok. A například Španělsko 10,8 miliardů, Nizozemí 2,6 miliard, Finsko 1,6 miliard, Německo 7,25 miliard, a tak dále, tak dále. A reálné číslo, na které já se vždycky chci dívat, to je financování jak eh, jednotlivých zemí v soula, eh, čili ve srovnání s HDP. A máme tady Kypr, Řecko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko, Estonsko, Finsko a tak dále a tak dále. A to také závislí na, eh, na roku. Jeden rok máte velký projekt, jako například metro v Madridu 2 miliardy eur, a pak zase to klesne nebo se navýší. A e, Zazněla tu zmínka o tom, že některé země nedostaly vůbec žádné investice, to není pravda. Každá země e, byla součástí, do které šly, e, do, do každé země šly investice z EIB. A potom otázka EFSI, na to se ptal pan Salafranka. Údaje nyní vypadají daleko lépe než tak, jak se domníváte. 256 miliard. To je 82% mimo těch, z těch 315. A máme tady takový business plán, jmenuje se COP a tady dosáhneme eh, tohoto limitu. A Ostatně, když jsem hovořil předtím o vsi a řekl jsem, že tam chceme jít do většího rizika, no řekl jsem to, ano, e, ne, že bychom přebírali riziko, ale chceme se pustit do vyššího rizika. A další otázka Sala, pana od Franky, Od roku do, v roce 2017 mimo Evropskou unii jsme investovali zhruba 8 miliard. Eh, rozšíření 1,6, eh, východní sousedství 0,88, středozemí moře 1, teda 1,96, ACT 1,7, Asie, centrální Asie, Latinská Amerika 1,99. Tak to bylo rozděleno. Já jsem to velice rychle propojil s eh, také s tím, jak hovoříme s Evropskou bankou pro rozvoj. A tady bychom mohli být efektivnější. Hovořil jste o zelených dluhopisích, v tom pokračujeme. Potom nakonec otázky od pana Celera ohledně toho, kdo monitoruje, když máme investice z třetích stran. Pane Celere, my máme oddělení pro splňování předpisů, od co má zkratku v tom našem žargonu. A e, ten provádí velice pečlivou due diligence, hodnotí to s rizikovými manažery, s právníky, s vedoucími projektů. A myslím, že nebudu lhát, když řeknu, že z deseti projektů, které zpracováváme, alespoň dva Eh, mají nějaký problém s plněním eh, předpisů a to se zjistí při monitorování. My samozřejmě nechceme ohrozit svou reputaci, nechceme být zapojeni do projektů, eh, které mohou být nějak problematické, takže skutečně děláme velice pečlivou due diligence. Potom tady byla otázka pana Krona ohledně rizikového kritéria. Naše kritéria jsou stejná jako u jiných bank, ale na rozdíl od jiných bank my nejsme ziskoví. Jiné banky jsou ziskové a z definice věci tady postupují jinak. A naše postupy due diligence jsou, myslím, jedny z nejpřísnějších na světě a počet eh, půjček, eh, které nejsou eh, splácené nebo které jsou problematické, já jsem říkala, že to bylo 0,53%, ale průměr je 0,4%. Těch 0,53 bylo za loňský rok. Jak to bude u EFSI, nevím. Je možné, že tam bude více těch nesplácených půjček, ale zatím je to docela dobré. Říkal jsem 26 zhruba 7 se 17 za rok 2017. A když to je nes, takzvaně nesplácená půjčka non-performing loans, to neznamená, že u, nedostaneme peníze zpátky. To je spíše, že tam zapíchneme tedy červený praporek a řekneme pozor, tady musíme tu půjčku nějak restrukturalizovat. Paní Ayala Sender se ptala jménem kolegy, týkal se to zeměpisného rozdělení a integrované zprávy, k tomu eh, poskytnu odpověď eh, později. Pak tady byla otázka pana De Jonga ohledně revize mechanismu pro vyřizování stížností. Já jsem zrovna měl schůzku eh, s odborem, který to u nás dělá a dozvěděl jsem se, že máme pět tisíc stížností nebo otázek, které odbor zpracovává A v roce 2018 v únoru budeme diskutovat na řídicím výboru eh, vlastně postup eh, veřejných diskusí za rok 2017. Já doufám, že na základě toho získám další informace a potom vám budu moci poskytnout další zprávy. Pokud jde o Volkswagen, ano, můžeme poskytnout písemnou odpověď. Pochopitelně to byla citlivá záležitost i e, ve veřejné mínění a chtěl bych tedy poskytnout přesnou odpověď. No a konečně vy, paní předsedkyně, a omlouvám se, že mi to trochu trvalo. Otázka těch e, National Promotional Banks je velice Eh, důležitá a myslím, že spolupráce s nimi v souvislosti s FC byla dobrá. Eh, podařilo se nám vytvářet dobrou eh, soutěž a náš předseda Werner Hoyer skutečně na tyto banky klade velký důraz. Máme 25 memorand o porozumění s jednotlivými těmito národními bankami. Liší se to v různých zemích, v některých zemích takové banky nejsou vůbec a v některých zemích jich je víc. Ale ještě důležitější to bude v souvislosti s eh, víceletým finančním rámcem. Pan Sarváma to určitě dobře ví. Pokud, jak komise navrhne, eh, vznikne jednotný fond a z tohoto fondu budeme používat eh, navýšené částky na finanční nástroje a rozpočtové záruky, tak potom EIB samozřejmě musí na základě smluv provádět inovace a budeme potřebovat ještě úžeji spolupracovat s těmi národními propagačními bankami. Já nemám čísel ohledně soukromých fondů oproti veřejným fondům, ale vím, že schromažďujeme nebo přitahujeme i soukromé investice, ale přesná čísla ještě dodám. Pokud jde o nové zaměstnance, když EFSI začal, tak banka zaměstnávaly asi 2,5 tisíce lidí, 40 úřadů po celém světě, především v Evropě. Teď máme 4 tisíce lidí a vlastně máme teďka stop stav z mnoha důvodů. Nemůžeme přijímat další pracovníky. A čím více práce e, máme, tak tím více zaměstnanců budeme potřebovat. Je to zajímavá instituce i v, ohle, v tom ohledu, že máme hodně mladých pracovníků, nových mladých pracovníků. Někdy ti pracovníci eh, mají tendenci zůstávat stále ve stejné instituci nebo vlastně střídat různé evropské instituce. A teď máme nový systém čtyřletých smluv, takže přichází hodně nových mladých lidí, ale přesná čísla za roky 2015-16 můžeme poskytnout. A tím jsem, doufám, pokryl alespoň částečně všechny položené otázky. Děkuji mnohokrát. Prosím, abyste ještě ty nezodpovězené uh, otázky zodpověděl dodatečně písemně celému výboru. Myslím, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých uh, informací, které určitě vylepší obrázek uh, banky. Chtěla bych ještě dát závěrečné slovo panu zpravodaji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji místo předsedovi Stubovi za všechny odpovědi a v případě tedy, že některé otázky byly zodpovězené, prosím, abyste ještě poskytl odpovědi. Já jsem rád, že EIB je velice vstřícná, pokud jde o informování a byl bych rád, aby i v příštích setkáních eh, vlastně jsme takto pokračovali, abychom do zprávy mohli eh, opravdu zapracovat eh, ověřené pravdivé informace a abychom mohli takto přispět ke zlepšení postupu EIB. Eh, určitě budeme mít další eh, výměny, výměny názoru a já tady nebudu hovořit příliš dlouho. Děkuji vám všem a brzy se sejdeme při práci na zprávě. Děkuji. Ano, děkuji. Takže 1. února se budeme zabývat zprávou kolegy Valiho, do 6. února pozměňovací návrh, 7. 8. 20. února potom budeme tuto věc projednávat ve výboru a na plenárcku je to zatím naplánováno na duben. Takže tím jsme se dostali na konec naší schůze. Ještě jednou bych chtěla poděkovat panu Štubovi za velmi zajímavé informace. Těšíme se na další debatu. Určitě budeme stále v těsném kontaktu s EIB. Co se týká různé, nikdo se nepřihlásil o slovo takže v pondělí v 15 hodin 23. 2. ledna budeme mít schůzi. Ještě zde, tam máme poslední bod diskusy s asilovým migračním výborem. To jsme ještě zahrnuli, na to bych, vám chtěla, na to bych vás chtěla ještě upozornit, že to tam bylo zapracováno. Jinak vám přeji šťastnou cestu domů a uvidíme se 22. ledna. Děkuji vám všem, kdo jste zde vydrželi do konce.